Dear colleagues. Kolegové, já myslím, že můžeme začít. První bod je přijetí programu. Pokud nejsou námitky, tak lze program považovat za odsouhlasený bez změn. Oznámení. Já, pokud si pamatuju, dnes máme 19 jazyků a naše schůze bude, nebude, nebude na webu. A takže můžeme přejít k důvodu našeho setkání eh, ve světle strukturovaného dialogu s komisí, tak na dnešní schůzi jsme pozvali pana komisaře Kaněteho a jako obvykle, tak začneme úvodem který přednese pan komisař a poté bude následovat diskuze. Takže hned dám slovo panu komisaři, aby přednesl projev. Pane eh, předsedo Lavia, dámy a pánové, nejprve dovolte, abych poděkoval vašemu výboru a Evropskému parlamentu za mm, Eh, podporu eh, v tom, že na příštích pět let můžeme vytvořit koherentní rámec pro životní prostředí. Dnes se zaměřím na program pro tento rok, ale jak jsem řekl, ETS a eh, non-ETS a úspor, účinná energie, účinná energetická Eh, účinnost a potom eh, jednání eh, o klimatu ve světle pařížského setkání ke konci roku. Nejprve ETS, jeden z hlavních pilířů naší politiky o odstranění uhlíku. A ETS e znamená významnou součást mm, úspěchu Evropské unie s tím, že se to týká hm, naší obecné politiky změny klimatu. V listopadu hm, jsem slíbil, že toto převedeme do eh, rámce životního prostředí do roku 2020 a že to udělám co nejdříve, což je reflektováno v programu komise to na tento rok. Budoucí návrh komise se zaměří na aspekty, eh, kde politici v říjnu eh, nás pověřili, abychom pokračovali především se alokaci průmyslu za druhé, abychom eh, vytvořili inovační fond a potom, abychom i eh, zmodernizovali tedy eh, průmysl díky Eh, díky bezplatnému udělování alokací s tím, že máme zde i rámec, který se týká carbon leakage do roku 2020 a musíme tedy používat eh, ty eh, kredity, práva tedy alokací z ETS způsobem, který bude racionální a v kontextu revize ETS po roce 2020 komise nyní analyzuje, stovky reakcí od zástupců průmyslu, občanů, z různých združení, nevládních organizací a státních orgánů v rámci připomínkového řízení. Dnes eh, opět slibuji, že zrevidujeme ETS a to co nejrychleji po té, co byla, bude přijata e, e, legislativa o tržní stabilizaci. Zde tedy v tomto výboru vím, že parlament a, e, nás podporuje, abychom vytvořili tedy tyto mechanismy stabilizace trhu. A nyní probíhají velká jednání a e, já myslím, že to všechno směřuje k dobrému, solidnímu kompromisu. Pokud jde o sektory, které nejsou v rámci ETS, tak zde e, nyní probíhá připomínkové řízení a probíhá celá řada jednání, abychom získali údaje z různých sektorů, jako zemědělství, doprava a tak dále, s cílem předložit legislativní balíček v roce 2016. Na především jde o silniční dopravu. Já jsem již oznámil, že než Eh, přijmeme legislativní návrhy, tak hodlám vyslechnout všechny dotčené subjekty, abych si udělal komplexní náhled. Poněvadž otázka silniční dopravy a snižování emisí uhlíku, to je daleko komplikovanější než jiné agendy. Právě proto chci i vyzvat pana předsedu, pana Laviu, aby hovořil za váš výbor na konferenci stakeholderů, eh, která se bude eh, konat Eh, v 8. června. Dámy a pánové, dovolte, abych zmínil některé nejdůležitější aspekty energetické unie, to, což vím, že je také eh, vaše priorita, a to především energetická účinnost. To musí být jedna z našich hlavních priorit, proto aby energetický systém byl efektivnější, udržitelnější, má to obrový, obrovský dopad eh, i na snižování emisí CO2. Na konci roku my předložíme tu heating a cooling strategy, tak, eh, abychom eh, většina tedy eh, plynu v Evropě samozřejmě se musí využívat efektivnějším způsobem kvůli emisím i kvůli úsporám. V roce 2016 také předložíme revizi směrnice o energetické účinnosti, což bude obsahovat návrh takzvaného follow-up kdy je třeba zrevidovat cíle do roku 2020 s tím, že musíme mít na paměti, že Evropská unie si stanovila 30 Směrnice, tato směrnice potom bude i následována dalšími směrnicemi, jako směrnice o účinnosti budov, tak jak nám to stanovila Evropská rada v říjnu. A nakonec Politika energetické účinnosti znamená i ekodesign a labeling. Tato směrnice musí být také efektivně aplikována všude v Evropské unii. Komise nyní eh, reviduje směrnici ekodesign a labeling a tato revize eh, zjistila, že mm, ekodesign, tato směrnice, není nějak eh, Eh, tedy nějak nenarušuje naše další politiky a že to je eh, implementováno členskými státy, že to má své výhody, především pro měnové, pro finanční úspory, pro spotřebu pro, pro tedy spotřebitele, což je na domácnost 150 euro ročně. A tato směrnice ecodesign také se hm, zjistilo, nebude třeba revidovat eh, a hm, máme Eh, i potom směrnice o, o, o označování, labeling, to, to, je, to je to označování AAA a podobně, takže tu je třeba, eh, to jsem se zjistilo, že není třeba ji eh, revidovat, je to směrnice, která nutí nebo dává takové pobytky spotřebitelům, aby kupovali energeticky účinnější výrobky a dále bychom ale měli především lépe komunikovat se spotřebiteli, aby tedy kupovali tyto výrobky. A dámy a pánové, <clears throat> Evropská unie, mm, energetická unie bude znamenat, eh, že se musíme zreformovat, musíme eh, si stanovit toto jako velkou prioritu v komisi, tak abychom splnili naše cíle. A eh, tato energetika ale znamená holistický přístup. Proto moje první priorita je zajistit, aby členské státy plnily cíle 2020, které jsme si stanovili pro energetiku a Evropská unie na správné cestě. Máme zde zprávu o obnovitelných zdrojích, která bude vydána tento rok a ta e, zcela bere do úvahy e, vývoj ke plnění cílů, cílů v roce 2020. A máme zde balíček obnovitelných zdrojů, což bude nový balíček, který bude novým rámcem pro obnovitelné zdroje a i jde o to, abychom splnili naše cíle po roce 2020, abychom eh, eh, finančně efektivně podporovali obnovitelné zdroje, abychom je mohli dobře, dobře integrovat na trhu. Já zde zcela spolehám na vaši spolupráci. Je třeba, aby Evropská unie byla lídrem v obnovitelných zdrojích a proto musíme ale skompletovat naše akce v jiných sektorech, sektorech jako například eh, Eh, eh, například tedy eh, hm, například lepší integrace obnovitelných zdroje na trhu. O to jde především. Je třeba, aby ty trhy ale byly zároveň i flexibilnější pro obnovitelné zdroje, abychom zapojili více trhy, aby byly aktivnější, což znamená, že obnovitelné zdroje budou lépe participovat na trhu se zdroji, a což bude znamenat i větší výzkum, vědu, technologie a proto i jsme aktualizovali náš technologický akční plán, který bude zveřejněn v roce 2005, který nám udělá takovou inventuru stávajících technologií. Dámy a pánové, nyní eh, řízení No, Jak bylo rozhodnuto v roce 2014 a v 2015 a je tady eh, rámcová strategie a v souvislosti s tím tedy bude eh, proces eh, správného řízení v Evropské unii v oblasti energetiky tak, aby všechno, co se týká energie na národní, regionální úrovni, všechno, aby přispívalo k našim společným cílům. E, toto řízení a vedení v oblasti energie a klimatu musí být spolehlivé a klimatické a plně transparentní a flexibilní. Já chci e, zajistit, že Evropský parlament se hodně bude moci zapojit do tohoto procesu lepšího řízení. Aby abych uzavřel svůj příspěvek, dovolte, aby zdůraznil význam úlohy, kterou hraje Evropský eh, parlament na konferenci o klimatických změnách v Paříži v tomto roce protože se nám jedná, aby došlo k opravdu efektivní dohodě v Paříži a ta by měla eh, obsahovat velice ambiciozní eh, závazky a také pravidla taková, která by zajistila odpovědnost a transparentnost. Aby bylo zajisté, zajiště, toto zajištěno musí být tyto eh, závazky pravidelně revidovány a kontrolovány proto je třeba, aby tady byl sformulován plán a opatření my musíme mít také rámec pro to, abychom mohli vyslat správný signál vůči výrobcům, vůči invest, investorům, který týká se to toho, aby se spojily veřejné i soukromé finanční prostředky, proto je důležité také mít systém monitorování a verifikace tak, aby bylo možné opravdu rozvíjet té technologie nízkých emisí. V březnu Evropská unie a její členské státy představovaly velkou, největší příspěvek, eh, který zatím byl předložen v předvečer této eh, pařížské konference, protože zatím jenom Evropská unie, USA, Rusko, Norsko, Mexiko, Gabon, Švice, eh, Švýcarsko a Liechtenstein předložili příspěvky k pařížské konferenci. A přičemž tam bude, je to tedy 35 států z celkového počtu 195. Přičemž Evropská unie tady ukazuje výborný eh, mm, eh, příklad svým balíčkem klimatických změnách, proto chceme se dát dráhou, která by byla nákladově efektivní, tak abychom snížili náklady 80% a také zejména emise, což je také eh, v souladu s tím, jak byly nastaveny cíle, aby rozvojové země byly schopny snížit emise snížit 80 až 90 v porovnání s 90. lety. Proto je třeba také eh, dosahovat delšího snížení emisí do roku 2050. Je to, musíme se dostat eh, tak, abychom snížili eh, oteplování ovzduší. 75% snížení globálních emisí je velice důležité, proto chceme hlavní emitery, hlavní státy, které mají vysoké vysoké příjmy, aby co nejdříve k tomuto cíli začaly přispívat. Pořád je ještě třeba udělat hodně i na stravě komise a vnější služba Evropské unie a evropské státy budou usilovat o to, aby toto všechno bylo na pořadu jednání i G7 a G20. A také pošleme k naší delegaci na konferenci stran, protože je důležité, aby Evropská unie opravdu hovořila jedním hlasem a členové parlamentu mají velkou úlohu v tom, aby opravdu se dosáhlo globální dohody. Úloha veřejné podpory pro eh, opatření v oblasti eh, klimatu je vysoká, protože 9 z 10 občanů jsou proto. A většina občanů má za to, že eh, řešení klimatických problémů bude dobré i pro ekonomiku. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A teď můžeme přistoupit k prvnímu kolu eh, otázek o příspěvku. Nejprve to budou koordinátoři, Pít Líze bude první a uvědomte si prosím, že musíme dodržovat časový limit dva, dvě minuty na řečníka. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já se omlouvám za pozdní příchod, protože my jsme právě vlastně měli debatu na plenárním zasedání. A já jsem rád, že jste mezi nás přišel a chci vám osobně poblahopřát i za naši frakci. Vy jako komisař pro klima a energii jste se vlastně dobře uvedl a e, pomáháte, e, aby ministerská rada přistoupila trochu ambiciozněji e, tady ke svému tématu, za to vám děkuji. Mám tři otázky. Za prvé, vy jste hovořil o dobré zprávě a i tady se angažujete ve prospěch Evropského parlamentu, ale já bych rád od vás slyšel zcela jasně, že co se týče energetické unie, aby docházelo všude, kde je to tedy eh, aktuální, relevantní, se postupovalo podle spolurozhodování mezi radou a parlamentem. Bylo by dobré, kdybyste toto mohl ještě jednou potvrdit. Druhá otázka, co se týče energetické úspornosti. Předseda Juncker před svou volbou řekl eh, Evropskému parlamentu, že eh, tady eh, se bude zasazovat o cíl alespoň 30 V tom dokumentu energetické unii to není tak jasně vyjádřeno, jak bychom dospěli k tomu, abychom skutečně dosáhli toho, co Eh, předseda Juncker parlamentu slíbil. Eh, třetí otázka se týká obchodu emisí. My stojíme před velkou reformou eh, tohoto obchodu. Pro naší frakci je velice důležitá otázka také pracovních míst, uniku, uhlíku a tak dále. Souhlasíte se mnou, že musíme se zasadit o na míru šité řešení. Co se týče uniku uhlíku, tady máme dokument z roku 2008, mnozí to kritizují. A je potřeba pravidelně kontrolovat, jestli ta metoda je skutečně i do podrobností užitečná. Domnívám se, že potřebujeme revizi, možná ne každých deset let. Děkuji. Děkuji a nyní pan Parvinu. Ano, pane předsedo, pane komisaři, nejprve oh, chci omluvit našeho koordinátora, který by měl dorazit, Matias Krote. A já eh, jsem chtěl hovořit eh, eh, o mm, zvyšování teploty klimatu a v rámci tedy pařížské konference 2015. Vy jste zmínil další důležitá témata jako ETS, jako je i řízení energetické politiky a určitě e, řada mých kolegů e, ze frakce socialistů se k tomu vrátí. Já bych se zmínil o té pařížské konferenci a o různých závazcích EU, které se předložili sekretariátu e, konference 6. března a to v pers- ve, s výhledem 21. konference OSN, která se bude konat v Paříži od 30. listopadu do 11. prosince 2015. Takže mm, v těch závazcích eh, jste se zavázali směrem, který je dobrý. Eh, samozřejmě všichni mm, souhlasíme s tím, že je třeba, aby došlo k velkému snížení eh, eh, emise skleníkových plynů, alespoň tedy o 40% eh, a, a energetický mix, aby se změnil 27% tedy obnovitelných zdrojů a 27% úspor energií, takže to je takový příklad třetím zemím, kterým se do toho moc nechce, do těchto závazků. A zároveň tato mm, mm, konference v roce 2015 eh, by neměla být eh, jenom takovým pokusem, ale spíše eh, by se tam mělo rozhodnout. Tato pařížská konference nemůže být samoučelná, ne, musí nastartovat takový dynamický proces, tak abychom se dali na tu správnou dráhu, abychom nech, abychom zachovali zvyšování teploty pod hranici dvou stupňů. A samozřejmě tady musíme pochopit různé aspekty národních závazků, pokud jde o eh, CO2, pokud jde o společná pravidla, transparentnosti, pokud jde o porovnatelnost závazků i pokud jde o nástroje spolupráce, které mají umožnit především eh, transfery, finanční transfery technologií do těch zemí, které nejvíce potřebují. Také dovolte, abych se vrátil k jednomu tématu. Hm, eh, zelený fond. My jsme se k něčemu zavázali v Kodani, potom sami v Limě, ten měl kapitalizovat eh, tento fond o 10 miliard dolarů. A <clears throat> mohl by nám pan komisař tedy říci, jak jsme na tom s financováním tohoto zeleného fondu? A kdyby se ještě vrátil i k neformální radě eh, ministrů, která se konala 14. března tohoto roku. Madame eh, Děkuji bardzo. Eh, mnohokrát děkuji, vážený pane komisaři. Já se netajím tím, že z hlediska Polska jsme velice zklamáni touto energetickým projektem, protože v roce 2014 tehdejší premiér Donald Tusk řekl, že energetická unie by měla být založena na rehabilitaci uhlí a, a na společných nákupech plynu. Ale teď byl předložen takový návrh, z něhož toto jaksi se vypařilo a místo rehabilitaci uhlí se hovoří o dekarbonizaci. Proto bych se z polského hlediska chtěla chtěla zeptat, jaká je šance vůbec má uhelná energetika, protože celá Polska, celé Polska. Eh, jaká energetika na tom spočívá, jaké jsou vůbec šance, že budou dále fungovat dole v Evropské unii. Chtěla bych se také zeptat na podporu moderních eh, důlních technologií, konkrétně průkovnická, eh, průkopnická technologie splinování uhlí pod zemí. Tím je možné nejenom plně využít uhlí a tím tedy zachovat i pracovní místa v hornictví, ale může také značně zvýšit energetiku energetickou bezpečnost a zlepšit životní prostředí, protože škodlivé vlá, vlá, látky, které eh, jsou vlastně spalinami, zůstanou pod zemí. První eh, zkouška, která skončila úspěšně, byla provedena minulý rok v Polsku, ale zatím je to technologie, která ještě není na komerční úrovni, ještě se nedá aplikovat na takové úrovni a možná, že to bude třeba něco udělat v Evropské unii, aby se rozšířila. Vidíte, si, pane komisaři, že v evropské evro, energetické strategii i toto bude mít svoji úlohu. Pak jsou tady nekontrolované Eh, proudy eh, energeti- eh, elektřiny mezi jednotlivými zemi, napří- zeměmi, z jednotlivými členských států, například ze severního Německa jde elektřina přes Polsko a Českou republiku dále do, na jih a tím pádem se zbytečně přetěžuje energetická soustava. A samozřejmě na tom pracují členské státy. Týká se to ale i e, infrastruktury, protože je třeba vybudovat takovou, aby nekontrolovat izolované takovéto posílání elektrického proudu nebylo možné. A doufám, že tedy i toto bude možné pozitivně vyřešit, protože teď se do toho angažuje i um, organizace regulátorů energetického trhu v Evropské unii. Jak chce komise řešit tento problém v budoucnosti? A uvědomujete si, že je nutné také do toho zapojit evropské instituce? Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A za uh, Alde pan Gerberdy. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři Kaněte, za obrovské množství informací, které jste nám poskytl ve svých úvodních uh, poznámkách. Já mám několik otázek. Jedna se týká dosažení obecných cílů 2020. Slycháme, že jsme na dobré cestě ke splnění těchto cílů, ale když se podívám k sobě domů, tak my jsme snížili emise na několik let a teď, když ekonomika zase oživuje, tak eh, došlo k jednoprocentnímu zvýšení emisí CO2. Ptám se tady, máte pocit, že toto je obecný obrázek pro celou Evropu, že teď konečně, když eh, ekonomika oživuje, a díky bohu, že to tak je, jak vlastně daleko jsme s rozpojováním eh, emisí CO2 a ekonomického růstu. Moje druhá otázka je inspirována eh, ambicemi eh, Německa 2040 a navazuje na dosažení cílů 2020. My všichni víme, že rok 2020 není tím nej, tou největší překážkou tou je rok 2050. Nebylo by dobré požádat členské státy, aby vypracovali cestovní mapy, jak vidí dosažení cílů 2050. Domnívám se, že jakmile to začne bolet, že od toho ustoupíme a nebudeme ochotni činit opatření, která je třeba činit. Takže taková cestovní eh, mapa by se měla pečlivě připravit. Poslední otázka se týká Paříže. Vy jste vyjádřil Eh, jisté zklamání eh, vzhledem k tomu, že pouze 35 eh, zemí zaslalo svá RDC. Co může Evropa udělat pro urychlení tohoto procesu? Můžeme třeba použít finanční nástroje, anebo co se chystáte udělat? Děkuji. Děkuji. A nyní za QE paní Kelona. Thank you. Děkuji eh, i eh, panu komisaři Kanětemu. Eh, Mě naštěstí jsem si, jsem si všimla, že pan komisař uvádí oblast dopravy jako Eh, odvětví mimo ETS a že v červnu chystáte konferenci. No, Já se omlouvám za ten drobný zmatek. v, německ- eh, v anglické kabině je slyšet eh, vysoký jakýsi kvílivý zvuk, takže tam nelze tlumočit. Mám radši hovořit anglicky? Ptá se řečnice. Hm. Ne. Nikdo. Aha, takže já jsem teď mluvila jenom do vzduchu, nikdo, nikdo mi nerozuměl? Dobře, děkuji. Takže já jsem eh, poděkovala panu komisaři Kanětomu za to, že vyzvihl dopravu jako odvětví mimo ETS a 18. června se bude konat společná konference s Běnkovskou a Kolsky. Já bych se chtěla zeptat, jestli na to existuje nějaký předběžný časový plán a jaké požadavky se budou klást odvětví dopravy v budoucnu. A mimo to bych chtěla položit podobné otázky jako pan Gerbrandy, co se týče jednání o klimatu. Já mám takové pochybnosti. Je mi líto, že pouze tak málo zemí zveřejnilo své cíle a už je skoro květen. Existují nějaké prostředky, kdy by Evropská unie mohla posílit svou inici, iniciativu a posílit svou úlohu v tomto? A mimo to bych chtěla položit otázku k energetické unii. Jak to vlastně vypadá? Je možné najít nějaké jednotné stanovisko v Evropě jakým způsobem bychom mohli posílit naši energetickou samostatnost nebo nezávislost celé Evropské unie, pan Eckhout. Děkuji, pane předsedo, a Děkuji vám, pane komisaři, také za všechny informace, které jste nám poskytl a myslím si, že bych se mohl vrátit k několika otázkám, které už tady padly, ale trochu bych to zpřesnit, abyste i vy mohl přesněji odpovědět. Protože jeden z nejobecnějších obav, kterou máme tady všichni, je to, co vidíme, že eh, klimatická politika v oblasti klimatu a energie což je jednou z prioritou této komise, vlastně se stává pod, je vlastně pod diktátem eh, eh, závěru rady, které se přijímají jednomyslně, ale rada má dávat strategickou orientaci a potom vlastně legislativní práce práce se provádí jakožto eh, spolulegislativa a komise potom je jediná, která má právo legislativní iniciativy. A já mám pořád pocit, že komise stále více, pokud je o tuto prioritu, jenom vlastně jde podle toho, co ji říká rada. Myslím si, že Juncker hned na začátku říkal, že by si přál političtější komisi, ale pokud je o prioritu klimatu a energie. Myslím si, že komise tady vlastně není politická, ale naopak eh, dělá to, co chce rada. Myslí se tímto snad političtější komise a, mohl byste nám snad konkrétněji ukázat, že se mýlím a jak konkrétně nebudete dělat to, co je v závěrech rady, které zcela jasně překračují mandát strategické orientace a snaží se vlastně už dělat legislativní návrh, například eh, u energetické úcitosti. Vy jste říkal, s ohledem na 30%, ale Juncker slíbil závazný cíl 30% zvýšené energetické účinnosti. Čili jestliže komise přijde s právem iniciativy, měl by to být legislativní návrh, který měl potom znamenat vlastně závazný eh, cíl 30% a Klot dodává minimálně 30, ale mně by stačilo, kdyby tam měli závazný cíl a jenom, aby prostě se jenom ne, neřík, nedělali to, co chtějí, obnovatelné e, zdroje. Evropa chce být jedničkou, ale víme, že to absolutně nejde, pokud máme jenom cíl na úrovni Evropské unie a ne na národních úrovních, protože některé členské státy mají potíže, ale v rámci legislativních návrhů můžeme toto obcházet, protože tady zpracujeme s většinou a na jednomyslnosti. Proto si myslím, že komise by měla snažit opravdu vést v oblasti obnovitelných zdrojů a pak musíme také myslet na to, jak členské státy budou tohle dělat, nejenom jaké budou evropské cíle. Řekněte nám, jak tohle chcete dělat, jinak máme pocit, že političtější komise jednoduše znamená, že poslouchá, dělá to, co chce rada. Děkuji a teď je poslední, za poslední skupinu FDD, pan Penišíny. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, pane komisaři. Děkuji, že jste přišel. Vy jste hovořil o výzkumu v oblasti energetiky Minulý rok komise vytvořila síť výzkumu, aby se analyzovaly údaje o dopadu eh, eh, toho břidličného eh, plynu a frackingu hm, frakování. A zde skutečně hm, zde na našem území Evropské unie hm, existují určité projekty a 14 mm, eh, eh, z 14 eh, tedy mm, členů této sítě z 74 jsou, kom, jsou zástupci komise a 60% jsou z občanské společnosti, a, ale v podstatě mm, více než 80% zastupují průmysl, který se zabývá přílišným plynem a i pracují tedy přímo v průmyslu a jeden pracuje ve výzkumu, který je ale přímo napojen na fracking a dva dva dvou členských států, které se vyjádřily pro tento typ zdroje, to znamená Polsko a Spojené království. Takže vlastně se eh, tomu průmyslu, který ehm, se zabývá břidlištím plynem tak eh, vlastně, a frackingem, tak vlastně eh, ty, ti hlavně určují, jaké budou, jaké budou naše cesty k tomuto uh, uh, zdroji. Můžete se k tomu vyjádřit? Nemyslíte si, že vlastně tady i komise podlehá lobbingu, eh, aby se propagoval frekování a přílišný plyn v členských státech. Děkuji a nyní můžeme dát slovo panu komisaři, aby zareagoval na eh, toto první kolo. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já začnu panem Líze. Co se týče otázky na zprávu, chystám se plně zapojit eh, parlament do tohoto procesu. Nechci zprávu takovou, kde by parlament neměl slovo. My musíme zavést takový typ práce, kdy zanalizujeme situaci a musíme zajistit, aby členské státy toto diskutovali s parlamentem, protože ten je jediný, který může zajistit Eh, respektování eh, cílů, ať už to jsou emise CO2, obnovitelné zdroje, a nebo energetická účinnost. A i další položky energetické polici, eh, politiky jsou vzájemně propojeny, takže já se budu snažit, aby Evropský parlament byl přítomen tedy v tom systému zprávy a hrál svou, pří, hrál, hrál svou příslušnou úlohu. Co se týče energetické účinnosti. Předseda Juncker jasně řekl, že chce závazný cíl 30 To v odpovědi pana Eckhouta. Je jasné, že komise je nezávislá, má právo iniciativy a e, komise musí říct v úvahu to, co vlastně řekne Evropská rada a eh, Evropská komise musí rozpracovat to, co Evropská rada rozhodne. Může tedy jít i nad rámec toho, musí také jako eh, eh, přizvat parlament a vzít v úvahu jeho názor, ale je tady také předseda Juncker s svým cílem a na tomto základem, na, na tomto základě začneme pracovat na plnění cíle energetické uh, činnosti. Co se týče úniku uhlíku, Doposud jsme uspořádali eh, schůzky se všemi energetickými, ener, energeticky intenzivními eh, průmyslovými odvětvími v Evropě a předali jsme jim dotazník, kde jsme se pokusili o společný přístup eh, k odpovědím, kde bychom my nějakým způsobem se dopracovali tomu, jak regulovat ETS. A také, abychom vyřešili, jaké jsou hlavní, eh, hlavní výzvy alokační metodologie, volné alokace. Za druhé, eh, referenční hodnoty musí být pravidelně aktualizovány a monitorovat eh, pokrok jednou za určité období. Třetí otázka, jaká je nejvhodnější metoda pro aktualizaci referenčních hodnot za eh, respektování tedy názoru podniků a eh, úřadů. Čtvrtá otázka, co se, co se týče uh, údajů z výroby, jaké změny byste uh, navrhli. Otázka 6. Měla by si Evropská unie v ETS Eh, zachovat přístup eh, dvou skupin, co se týče úniků uhlíku eh, s doplňující diferenciací a o to tady jde, aby bylo možné lépe zacílit realogace do odvětví, která představují vyšší riziko, že bychom měli třeba dvě nebo tři skupiny, které se dopuštějí nejhorší úniků uhlíku a je potřeba tedy eh, roz, eh, distribuovat eh, náklady také podle odvětví. Takže my jsme jim rozdali dotazníky, aby přišli s odpověďmi, tak abychom dospěli k nějakému společnému stanovisku. Určitě budou odvětví, která nebude možná do toho hlavního jaksi proudu odpovědí a přístupu začlenit a konzultace se těmi zúčastněnými aktéry začala v březnu my zatím schromažďujeme veškeré odpovědi a názory, včetně dneška třeba všechny zanalizujeme, takže to děláme teď. Nejprve vyslechneme zúčastněné aktéry, rozeslali jsme tedy ty dotazníky, vyslechneme jejich odpovědi, zanalizujeme a pak přijdeme s návrhy tak, aby bylo možné tady dospět k dohodě, co se týče eh, rezervy stability trhu. Eh, co se týče otázky pana Parno, je jasné, že Paříž bude obtížná, nebude to nic jednoduchého. Systém OSN, eh, tedy 198 eh, vlastně eh, společností nebo, nebo zemí, které musí rozhodovat jednotně, ne s nějakou kvalifikovanou většinou, to, to zesložituje, ale musíme uspět, to je jasné. A vy jste poukázala na něco velmi důležitého. Paříž ještě není koncem cesty, ale my v Paříži musíme nastavit cíle, závazný protokol, transparentnost, odpovědnost, monitoring a e, také proces e, opakovaného zhodnocování nebo vyhodnocování. Proto také, když jsme v Limě nezískali, e, nezískali vlastně ostatní země proto, aby se vypracovala pro, aby se vypracoval postup hodno, hodnocení kvantifikace veškerých závazků ještě před Paříží, proto jsme se rozhodli zorganizovat konferenci, myslím eh, v říjnu. To eh, zorganizujeme v Maroku a pozveme tam všechny nevládní organizace, poslance parlamentu. Tam se pokusíme zanalizovat veškeré závazky, jak ambiciozní vlastně jsou protože je docela dobře možné, že vlastně ty naše ambice nebudou rovny dvou stupňům, ale dvěma stupňům, ale něčemu jinému. Je důležité zavést pravidelné vyhodnocování té situace tak, aby v roce 2050 jsme dospěli tedy k uspokojivému číslu, pomocí nějž budeme bojovat s globálním eh, oteplováním eh, Položil se také velice správnou otázku, jak to bude tedy se eh, zeleným eh, fondem eh, boje proti klimatu. Některé členské státy nabízí obrovské množství peněz. Když se podíváte všem na ten rozpočet, tak, ty, tak ta čísla tam nejsou. A i kdyby tam ta čísla byla, tak některé parlamenty vlastně nedali schválení. Takže my tady máme vlastně závazek ve výši nějakých miliard dolarů eh, slíbeno Evropské, Evropskou unii a i třeba dokonce Peru něco slíbilo, USA. Jenže ten problém spočívá v tom, že tady ty, ty projekty finanční musí, musí začít ještě před rokem 2021. A rozvojová země eh, musí cítit, že co se týče boje s globálním oteplováním, existuje funkční instrument, který se také využívá. Co se, co se, co se týče Rady pro životní prostředí, kde bylo schváleno toto před měsícem, nám se podařilo dosáhnout jednomyslnosti. Nebylo to jednoduché, protože Některé členské státy chtěly jít až okamžitě nad rámec 40 Největší problém ovšem byly e, změny urbanistického plánování a, a lesnictví. Jak ty vlastně zapracovat do toho vnitřního závazku snížení o 40 A to byl pro některé země velký problém. Posledně se nám podařilo dosáhnout dohody a potom máme DC, což podle mě je nejambicioznější cíl, který před sebou máme. Myslím, pan Gerbrandy to byl, kdo řekl, že je pravda, že jenom málo vlastně zemí z G7 a G20 se připojili k těm závazkům a že by bylo dobře, aby eh, se připojili co nejdříve, aby inspirovali i ostatní eh, země. Teď spolupracuje se zeměmi G7, eh, G20 a dojde k, ke v Hamburku a budeme chtít dát najevo, že Eh, G20, veškeré rozvojové země tedy přijdou se svými eh, závazky. Velké země, jako je Čína a Austrálie, už vyslali signál, že se připravují. Některé země eh, jsou v tom trochu spožděné. Na druhou stranu musíme spolupracovat i s rozvojovými zeměmi, tak aby eh, i oni eh, mohli eh, tedy si vypracovat své cíle. Pro ně to není nic jednoduchého. A my tedy společně s členskými státy se snažíme jim v tom pomáhat. Paní Višněvská říká, že vlastně energetická unie je problém, protože nemáme vlastně společný nákup plynu. Energetická unie to je strategie na pět let Eh, to všechno ještě není eh, hotovo. Eh, my máme 42 mm, různých úkolů, musíme na nich pracovat a společný nákup vlastně přijde na přetřes v rámci společné reformy a, a usilování o zabezpečení dodávek. My se musíme snažit vypracovat tedy Eh, společné nákupy plynu, když uvidíme, že nějaká země je v situaci krize nebo závisí na jednom jediném dodavateli, eh, tak eh, a musíme také vyhovět, vyhovět pravidlům vnitřního trhu, VTO, a podle toho také přepracujeme nařízení o energetické bezpečnosti a bezpečnosti dodáv, dodávek. Problém, problematika uhlí. Uhlí eh, i po dlouhou dobu do budoucnosti bude součástí energetického mixu, protože každý členský stát má právo eh, si, se rozhodnout, jak bude vypadat jeho vlastní energetický mix. Na druhou stranu mají země také závazné úkoly snižovat, eh, snižovat uhlíkové emise. A my se pokusíme maximálně pomoci eh, modernizace, eh, modernizovat eh, infrastruktury tak, aby se zlepšila situace, co se týče úniku uhlíku. Budeme poskytovat i zvláštní úlevy, co, co, co se týče ultra suprakritického spalování. A budeme eh, také eh, uvažovat, eh, uvažovat o dosažení vědeckého technického pokroku společně s Čínou a USA na skladování uhlíku. Ta technologie už se rozvíjí, my se musíme snažit o snížení jejich nákladů, to zatím není vlastně způsobila pro vstoupit na trh. A je také nutno zjistit, když se uhlík bude ukládat, aby také to odpovídalo bezpečnostním požadavkům na ochranu životního prostředí. Protože je to složité, nebude to jednoduché, ale i nadále budeme investovat do tohoto projektu. Tak, tak jako jsme to dělali už, my se budeme učit z minulých chyb a budeme se snažit pracovat soustředění. Také, se tady, také jste hovořila o přenosech elektrického proudu a co s tím budeme dělat. Jedná se o vzájemně propojenou infrastrukturu, přičemž Polsko tady má vlastně desetiprocentní e, na tom podíl, čili my nemáme zatím ještě ten desetiprocentní podíl do roku 2020. Budeme muset dále na tom pracovat. Je to projekt společného zájmu, takové to vzájemné propojení. A konečně jste se ještě eh, ptala, eh, jak je to s regulátory, s organizací regulátorů trhu. Eh, to je samozřejmě i národní kompetence, ale samozřejmě tady se jedná o přenosy energie z jednoho členského státu do druhého. Proto musíme tady mít další, eh, musí tady být další kompetence, aby na regionální úrovni i evropský regulator mohl řešit arbitrážní spory mezi jednotlivými eh, subjekty. Čili měli bychom mít takovéto měly by tady být takovéto kompetence. Dále tady byla eh, velice obtížná otázka, eh, jaký je obecný obrázek těch eh, kvantitativních cílů. Pokud jde o kvantitativní cíle, pak mohu říci, že vypadají jako globálně dosažitelné, ale je tady jedna obava a to je energetická účinnost tady v současné době máme takové prognózy, že eh, asi to bude, eh, se přiblížíme na 18,5%. Eh, Pokud členské státy udělají více, bude to 20%, ale zatím chceme zajistit, aby všechny členské státy prosadily nařízení o energetické účinnosti. Týká se to výkonu a už zahajujeme také postup pro porušení nařízení proti některým členským státům. Ale vy jste zcela správně řekl, že si musíme také uvědomit, že eh, eh, Problém je tady také propad ekonomiky, proto se nedosahovalo větší energetické účinnosti. Dochází k oživení, byť pomalému. A v roce 2020 dosáhnout těch cílů je bude těžké a jít od 20 do, do 30 to bude těžší než předtím. A vyžádá si to obrovské změny v přístupu. Pokud možno, bude třeba využít eh, i Junckerův plán, strategický investický eh, fond, aby se podpořily investice do energetické účinnosti, což jistě zajímá tento parlament. Aspoň takhle jsem si to přečetla. Teď eh, ohledně možnosti členských eh, států Víte, já si myslím, že nejprve musíme stanovit, nastavit legislativní rámec abychom dosáhli toho, co máme dosáhnout do roku 2030. A pak už můžeme uvažovat dále. Na jedné straně potřebujeme regulatorní jistotu, to znamená, členské státy musí vědět, jak se všechno uplatňuje, pokud je o ETS, ne NTS, energetická účinnost. Čili členské státy musí přesně toto vědět, musí přesně vědět, podle jakých pravidel se hraje, jaká se musí uplatňovat. A pak už můžeme si stanovit takovou mapu, protože eh, v Paříži se bude třeba eh, hovořit o cílech 2050 v porovnání s emisemi z roku 2030, čili už je tady ta cesta nastavena do roku 2050. Čili ale nejprve se musíme dostat k těm cílům roku 2030, ale pak budeme muset pokračovat v práci i do budoucna. Takže v tomto máte nepochybně zcela pravdu. A poslední otázka Eh, paní Kilonen, vy stala jste se na dopravu. Doprava. I když tady bylo řečeno, že um, se řídíme stanoviskem rady, eh, opravdu závěry z října rady řekly, že eh, doprava bude v ne-ETS sektoru a na tomto základě vlastně vypracováme reformu Eh, systému obchodování s povolenkami. A vlastně bude to znamenat i zapracování eh, eh, těch závěrů do dopravy, do stavebnictví. A také je pravda, že doprava už vlastně byla v ETS, ale žádný členský stát, pardon, Čili zatím ještě toto neudělal a e, Evropská komise je e, ochotna tady v tomto pomáhat. Samozřejmě, že to bude složitá věc a vyžádá si další přemýšlení a diskuse. A nemyslím si, že e, zapojení že to může znamenat nějak, že by se tím nahradily standardy v oblasti emisí CO2, protože ETS mohou být pouze doplňkem, nikoliv náhradou pro standardy v oblasti emisí CO2. A co dál můžeme udělat, abychom podpořili Ehm, politiku v oblasti změn, klimat, e, klimatických změn. My spolu se e, vnější službou se velice snažíme, aby e, jsme ehm, se spojili i s dalšími významnými stranami Pařížská konference s Čínou, Austrálií, Amerikou, Brazílií, ehm, aby i tyto státy měly taková INDC, tedy ty zamýšlené a stanovené cíle cíle, které by byly ambicioznější. Pak jste se ptal na větší nezávislost v oblasti energie. energie. Ano, my opravdu pracujeme na nezávislosti, zejména v oblasti plynu. Máme teď eh, situaci, kdy šest zemí závisí na jednom dodavateli, což je velice těžké. Neboli my se teď eh, snažíme dělat plno věcí, vybudovat například eh, jižní koridor, tedy z Azerbajdžánu, pak vedeme dialog na vysoké úrovni s významnými státy. Budeme tak činit i v budoucnosti a budeme také zlepšovat s dalšími státy naši spolupráci, budeme více spolupracovat s Norskem. Chceme vypracovat také strategii LNG, abychom měli také alternativu vůči zemnímu plynu, tedy skapalněný plyn, aby se dal lépe používat a myslím si, že jsem tím se dotkl i další otázky. Týkala se opět rady balíček roku 2030, tedy, že to je přijímáno v radě na základě jednomyslnosti, na, kdežto a že komise má právo eh, zákonodárné iniciativy. Samozřejmě, že se snažíme eh, využívat tohoto práva a zároveň také respektovat kompromisy dosažené eh, mezi radou, mezi parlamentem. A konečně pak pak ne, ne, ještě to není všechno, protože ještě tady byla otázka ohledně vedení. Samozřejmě eh, musíme také stanovit eh, v rámci um, správného řízení a zprávy jasné postupy, abychom mohli také vyhodnocovat postup, dosažený postup. Ale ono nejde jenom o to. Jde také o to, abychom měli fond pro inovace, aby bylo možné podporovat rozvoj technologií a aby se udělalo vše, co je zapotřebí k tomu, aby obnovitelné zdroje se zapojily opravdu do sítě, protože největší problém s obnovitelnými zdroji je to, že nechybí propojení sítí mezi členskými státy. Takže to je jasný problém, který musíme řešit. Musíme tady mít nejprve eh, síť, všechna propojení a musíme zajistit harmonizaci opatření tak, aby všechno bylo eh, opravdu orientováno na trh, aby nedocházelo eh, k, k Um, prucování v trhu. A budeme zase mít sdělení, vyjde, přijdeme sdělení o designu v oblasti energetických sítí a ukážeme, jak si představujeme, že by i obnovitelné sítě, eh, zdroje měly být napojeny na energetické sítě. Pak se tady hovořilo o břidlicovém plynu. Ano, my si chceme udělat takovou geologickou mapu Evropské unie, abychom měli jasnou představu o tom, jak opravdu situace vypadá, kde je, zda je k dispozici břidlicový plyn nebo ne. Zkrátka, abychom měli takovouto zřetelnou mapu. A na druhé straně samozřejmě teď analyzujeme také platformu eh, technologickou, ale komise bude potom teprve rozhodovat, ale nejprve musíme vědět, co se všude na světě eh, děje a eh, jak se ty technologie uplatňují, jaký to má dopad na životní prostředí, jak se proti tomu staví třeba místní obyvatelstvo, kde ta technologie se e, osvědčila, kde naopak selhala. A v koordinaci s příslušným komisařem budeme potom vypracovávat také doporučení k břidlicovému Eh, plynu a řekneme si potom, zda to bude nějaké nařízení nebo ne, ale zatím je to teprve na začátku celý ten vývoj v oblasti eh, eh, břidlicového plynu. Dokonce i v Polsku už vlastně snížili ten počet eventuálních zařízení, o kterých uvažovali pro, pro těžbu a zpracování břidlicového plynu. Čili nejprve musíme mít v pořádku kvalitní posouzení dopadu na životní prostředí. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za velice detailní odpovědi a nyní začneme s druhým kolečkem a prosím jedna a půl minuty na řečníka, protože nemáme dost času a máme 23 eh, Eh, otázek a hned paní Kartiny. Grazie. Um, allora, eh, děkuji. Nyní já chci poděkovat panu komisaři. Já jenom mám konkrétní otázku k ETS. A to je, jak bych řekla, taková moje neustálá obava, protože směrnice ETS dává státu možnost zvolit si, jak použijí e, ty možnosti, ty e, tržby z aukcí pro konkrétní účely a je to dobrovolné, tam žádná harmonizace není, což narušuje trh. Já se ptám, vzhledem k té nadcházející reformě ETS, nemyslíte si, že účel směrnice, pokud jde o použití eh, tržeb z aukcí, že by se to mělo přehodnotit tak, aby se garantovalo, že se to bude používat prioritním způsobem, to znamená, aby se podporovaly nepřímé náklady, především průmyslu, aby nedocházelo ke carbon leakage, eh, úniku uhlíku. Takže děkuji a nyní Matias Grote. Dank. Eh, Děkuji, pane komisaři. Vy jste minulý týden byl v Polsku. Vy jste se tam vyslovil také k energetické unii, hovořil jste o uh, globálním uh, cíli klimatu a že i pro Evropu je zcela klíčová tedy eh, politika ochrany klimatu, to s vámi sdíli. My máme vlastně malé, eh, eh malý, malý podíl Eh, co se týče eh, podílu na klimatu a tady to je odvětví mezinárodního, eh, mezinárodní letecké dopravy. Probíhají mezinárodní dohady ICAO. Jak vypadá stav tedy těch pohovorů, jak to vidíte, jak to hodnotíte? Lidé, kteří na toto téma žertují, tak říkají, že my bychom vlastně právě tady měli tady ty hodiny vlastně si zaspat uši trochu, ale to nechceme udělat. Mě by velice zajímalo, jak vy eh, hodnotíte eh, tedy ten aktuální stav a myslím, že offset, eh, o kterém se teď jedná, nemůže být tedy řešením pro zapojení Eh, letecké dopravy do eh, pohovoru o eh, změny klimatu. My musíme mít robustní cíl, ale v mezinárodním vyjednávání tedy jsme často už prokázali, že jsme pro silná řešení, ale ta řešení opravdu musí být silná. Děkuji. Nyní pan Faria. <clears throat> Pane komisaři, dobrý večer. Takže pokud jde o směrnu klimatu, tak Evropská unie ukázala, že je odhodlána, abychom se dohodli na eh, právně závazných cílech eh, v rámci OSN a k tomuto se má konat konference v Paříži. 25 eh, emisí CO2 tvoří doprava. A jsou zde nějaká opatření, aby se snižovala, snižovaly emise? Některé formy dopravy asi ještě nejsou regulovány v tomto a tam jsou vysoké emise z těchto neregulovaných sektorů. A pokud je o globální cíle snižování eh, eh, eh, emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, zde IMO také vydalo svoje pokyny a na příštích deset let, ale nic se neděje. Dále mm, je to Eh, systém eh, pro eh, tedy emise v náboří dopravy. Tady máte něco přijmout. Myslíte si, pane komisaři, že skutečně ten systém bude mezinárodně přijat? A potom, jaké jsou vaše očekávání ohledně Mezinárodní námořní organizace? Zdali tam dojde k nějakému pokroku s pařížským protokolem? A nemyslíte si, že námořní doprava Eh, myslíte si, že náboží doprava bude schopna se dohodnout na maximálních hodnotách emisí a do mm, pařížské konference, takže eh, myslíte si, že ta umluva IMO bude moci být přijata včas před konferencí? Děkuji. Gracias. Eh, Děkuji. Takže ta myšlenka, že můžeme změnit kurz doby, tak to nefunguje v reálném světě, jenom ve filmu a to se týká především změn klimatu. E, důsledky z minula e, cítíme teď a co děláme teď, to předurčí budoucnost a e, ta pařížská konference by měla se snažit o 1,5% teploty a 80% fosilních paliv nyní známých se tedy využívá. Pane Kaněte, jak Evropská Unie by chtěla snižovat emise bez toho, aniž by snižovala fosilní paliva, jejich používání, protože neustále se eh, spíše zvyšuje, eh, včetně frackingu a mm, paně to pokud o moře. Eh, takže co myslíte, že udělali ve Španělsku, pokud jde o Kanárské ostrovy? A já bych chtěla vědět, abyste nám řekli, mm, protože to je téma velice vážné. Tady přece my rozhodujeme o budoucnosti naší planety. Thank you very much. Děkuji. A nyní pan Javor. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt biztos úr. Három kérdésem van, ezek közül annyit teszek fel, amennyire az... Děkuji, pane komisaři, i já chci položit otázku. Nejprve tady energetická účinnost v této souvislosti. Pane komisaři, vy jste poukázal na to, že komise sleduje cíl, tedy zlepšit skutečnou účinnost energie. A to je klíčová otázka, abychom v těch nadcházejících letech něco reálného udělali. My musíme stanovit zcela závazné cíle a všechny členské státy se jich musí držet. V Maďarsku je to tak, že se také pokoušíme to všechno dát do pořádku a maďarský parlament se touto otázkou zabývá, ale pak bylo řečeno, že vlastně se e, ty aspekty hodnotí poměrně rozdílně. A pak ta situace vypadá tak, že když se nějaký členský stát e, nedrží těch cílů, že jej nikdo nepovolává k zodpovědnosti a existují zde různé postupy a procedury. Co se týče cíle 2020, který jsme si sami stanovili, s jakými následky či výsledky lze počítat, když nebudou všechny členské státy tahat za jeden pro vás. Musíme přece tedy mít zcela jasná pravidla. Děkuji, nyní pan Petrle. <laughs> Uh, thank you, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji za vaše jasná slova a ambiciozní přístup. Evropská komise a rada se dohodly eh, zvýšit eh, podíl břidličné energie o 27% do roku 2030. Já bych řekl, že to k tomu dojde brzy sdílím názor, že obnovitelná energie bude hrát klíčovou úlohu eh, v přechodu na konkurenceschopnou, bezpečnou a eh, trvale udržitelnou soustavu energie. Abychom dosáhli tohoto cíle, myslím, musíme velice dobře eh, vypracovanou strategii a integrální koncepci. Moje otázka, co komise již učinila aby vypracovala takové koncepce, které by šly napříč odvětvími. Zvláště mě zajímá konceptuální spolupráce v rámci trojky energetika, zemědělství a ochrana životního prostředí. Navrhuji, aby komise společně s členskými státy začala radikálně měnit způsob investování veřejných eh, Eh, veřejných peněz do produktivity a eh, rozvoje venkova a energetické unie v rámci eh, strategie 2020. Slyšeli jsme o koncepci inteligentních měst, ale potřebujeme i inteligentní venkov, řekl bych. A já bych se tedy rád zasadil o vybudování inteligentních sítí a Eh, jednotné strategie. Děkuji. Thank you very much. And... Děkuji. Nyní pan Leiden. Thank you for the... Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste řekl, že Paříž musí být úspěchem. Já se chci zeptat, co je pro vás, co je pro Evropskou unii úspěchem v Paříži. Jaký eh, výsledek musí Paříž mít, abyste to považoval za úspěch? A vy jste začal eh, s klimatickou diplomaj, eh, diplomací eh, v Polsku a potom se plánuje summit v Číně, plánuje se samostatná vlastně iniciativa EU Čína pro Paříž i tak, jak to udělala USA s Čínou v minulých letech. A potom existuje velký blok emisí, to jsou halogenní látky, tam se podařilo dos, dos, dosáhnout pokroku. Jak jsme slyšeli na konferenci v Bangkoku, je důležité, aby do toho vstoupil i protokol z Montrealu, ale to by se musel nějaký stát anebo, eh, nebo společenství států eh, chopit nějaké iniciativy. Takže to by bylo dobré. A konečně eh, tedy vítám, že chcete oživit tedy tu směrnici o ekodesignu, a e, my bychom mohli dosáhnout e, mnohem e, lepší energetické účinnosti řady produktů, kdyby bylo možné také lépe značit. Děkuji. Na trhu. Na trhu. Děkuji, a nyní pan Gambus. Sí, <clears throat> Ano, pane komisaři, nejprve vám chci poděkovat, že jste přišel. A, a a že eh, vždy se vstřícně setkáváte s parlamentem. Mám takové rychlé tři otázky. První, eh, řízení a ty čtyři úrovně, evropská, národní, regionální, lokální. Můžete skonkretizovat, jak si myslíte, že je třeba i zapojit ty eh, nižší územně správní celky v jednotlivých státech do budování energetické unie? Dále, Eh, společný nákup plynu, to také bylo zmíněno, a mm, tedy eh, zemní plyn. Víte, že mm, ve Španělsku, v Katalánsku máme třeba i technologie, které se týkají zpracování eh, plynu, ale chybí nám propojení a té komise údajně chce i prokačovat tom projektu propojení a mm, by měl být dokončen do roku 2020. A já se ptám, jak to teď vypadá a máme dostatečný mm, čas tedy, abychom realizovali tento projekt Kosme 2020 a dále obnovitelné zdroje velice stručně. Mm, já se chci zeptat, zde máme v členských státech takové politiky, které, jak to vypadá, které nejdou zrovna tímto adekvátním směrem, mm, konkrétně Španělsko například a Mm, pokud jde o ty politiky, které se tam realizují. Já se ptám, jak to změnit. A máte kontakty s členskými státy a myslíte si, že tam je dobrovolná, eh, že tam je dobrá vůle, abychom měli politiky, které půjdou všechny stejným směrem? Děkuji a nyní pan Danc. Thank you. Um... Děkuji. Já bych chtěl zopakovat poděkování za to, že jste sem přišel a za vaše poznámky. Chtěl bych se zeptat na úlohu v souvislosti s energetickou unii. Vy jste zmiňoval energetickou účinnost, že ta by měla být viděna jako první v hierarchii, pokud je o stabilní dodávky energie pro celou Evropskou unii. Samozřejmě je to spojeno i s těžbou, eh, což často není vlastně zapracováno do ceny. Mluvím třeba o fosilních palivech. A znamená to, že někdy primární zdroje přicházejí levněji než recyklované. A e, čili e, co teď momentálně děláte spolu s komisařem Velem, protože my potřebujeme jak energetickou účinnost, tak efektivní využívání zdrojů. A jaké máte plány pro to, aby e, se dále používaly například odpady v tomto směru a jak je vyslal správný signál vůči odvětví, pan Felian? Eh, Sr. Comissário, uma vez mais, um, um, um é outra vez o um prazer em voltar-lhe. Já bych zase chtěl se zeptat, e byť to nebudou jenom moje otázky. Je to otázka také pana Nise Torvala, teď budu hovořit anglicky. E, ta, ve sdělení o energetickém eh, unii z 21. Eh, února. Eh, Evropská komise hovoří o tom, že je třeba používat biopaliva a jiné pod, mm, progresivní technologie. Je třeba vytvořit dlouhodobou politiku, aby se zajistilo také živočí, prostředí správné pro investory. A vidíme ale velké rozdíly co do kapacit členských států, aby šly v tomto směru z různých důvodů. A během tohoto procesu jsme například viděli, že investice se často zdržují a to proto, že politiky nebyly dostatečně jasně nastaveny. A v tomto ohledu, jak bychom prostřednictvím energetické unie se měli poučit z minulých chyb a jak bychom měli zvýšit eh, investice do energeticky progresivních řešení, technologicky progresivních řešení. Děkuji paní Tali. Thank you, Chair, and thanks, Děkuji, <clears throat> pane předsedo, a děkuji, pane komisaře, že pravidelně chodíte na náš výbor a že nás eh, informujete o aktuální eh, událostech. Zdá se, že se dohodneme, že dobře funkční ETS může fungovat jako eh, efektivní nástroj ochrany klimatu. Podle mého názoru toho lze dosáhnout také pomocí zapojení dalších aktérů. Jak bude budoucí ETS Eh, pomáhat v řešení těch výzev, co se týče eh, snížení eh, e, emisí a uvažujeme o rozšíření ETS. E Na jaká odvětví? Děkuji. Děkuji. Nyní pan Ek. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za tuto rozpravu a děkuji vám také za vaši dosavadní klimatickou politiku a vítám eh, vaše, eh, vaši veškerou eh, snahu o to, aby Paříž byla úspěšná, ale abych řekl pravdu, já jsem si představoval ambicioznější cíle. Redukce CO2 do roku 2050 mohla být vyšší, ale teď mé otázce. Je vědecky známo, že mimo mnoha dalších příčin také globální Eh, výroba masa eh, představuje eh, obrovský příspěvek CO2, má velmi negativní dopady na naše klima. A proto by se o tom mělo otevřeně hovořit na, na tomto summit, summitu. Každá, každý, každý kus hovězího dobytka denně vydá 400 tedy jednotek CO2 a e, máme miliardy kusů hovězího dobytku, celkem je to 18 z celkového objemu veškerých e, emisí. Na rozdíl od toho e, globální individuální doprava, což jsou auta, lodě, letadla, dosahuje asi 14 Takže moje otázka. Otevřete také toto téma v Paříži a budete se zabývat tímto typem emisí, které do té doby se zdály být tabuizovány, položíte jasně na stůl. Mě by zajímalo, jestli se k tomu Paříži nějak postavíte, jestli se pokusíte něco změnit. Děkuji. Děkuji a nyní paní Bonafé. Dobrý večer, pane komisaři. Já chci poděkovat, že jste přišel. Děkuji za vaše konkrétní odpovědi. Velice stručně Paříž. Já si myslím, že v příštích sedmi měsících eh, i naděje světa se upírají právě eh, k mm, k této konferenci. A zde vlády nesou velkou odpovědnost, to znamená eh, přijet s ambiciozní dohodou, která bude globální a závazná, ale to nebude stačit, protože nestačí dohody, ale je třeba, aby se potom realizovaly v praxi. Z tohoto pohledu byste již zdůraznil, že zásadní jsou investice, nejenom ty veřejné, státní, ale eh, možná asi ty nestačí, to je pravda, ale především i soukromé. A zde mm, tedy eh, proto soukromé subjekty velice eh, sledují vývoj konference COP21 a i je proto důležitá právní forma nebo právní síla té dohody, aby byla závazná, protože samozřejmě to bude mít velký dopad na soukromé investice a jejich volby. Junckerův plán, ten se zmínil. Já si, jak tedy Evropa hodlá využít potenciál privátních fondů? Třeba to je Junckerův plán. A myslíte si, že bychom mohli vytvořit nějaký ad hoc nástroj, takové platformy třeba určené pro eh, eh, adaptaci eh, změn klimatu? A jak hodláte i využít ten Green Carbon Fund v jednotlivých státech? Děkuji. A nyní pan Šlek. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, pozdravljam povjerenika. E, Děkuji, já také vítám tady pana komisaře. E, tady zazněly jisté rozporuplná tvrzení ze strany komise. Na jedné straně pan komisař hovoří o ambiciozních cílech, co se týče klimatu a o tom, že Evropská komise má být lídrem na globální úrovni. A na druhé straně slyšíme, že jsme pořád velice závislí na uhlí, protože každý členský stát si má právo sám určit vlastní energetický mix. A další je, druhá, druhý rozpor je v tomto před třemi dny. Eh, Místo předseda Čerčovic hovořil v Bělehradě o obnovitelných energetických zdrojích a o udržitelných energetických zdrojích. A řekl, že to by nám mělo umožnit být skutečně lídrem na globální úrovni, že bychom měli snížit eh, využívání ropy. Na druhé straně Itálie a eh, eh, Chorvatsko naopak zvyšují průzkum a využívání možnosti těžby ropy ze středozemního moře a uvaží o tom i další stát, který to není členský státem Černá hora. Čili vlastně tyto státy si ponechávají velký podíl fosil fosilních eh, paliv eh, v energetické mixu, dokonce ho navyšují a to je v úplném protikladu k tomu, co tady řekl pan eh, komisař, který má na starosti energetickou unii. A tak pan místo předseda a také pan komisař. Takže bych rád slyšel od, od pana komisaře, jak chce přesvědčit členské státy a kandidátské země, že by eh, se měly připojit k cílům energetické unie, tak jak o tom hovořil komisar Šeršovič, aby se snížil podíl eh, fosilních eh, paliv v energetickém mixe. Jak tedy chcete přesvědčit tyto státy, aby šly cestou většího podílu obnovitelných zdrojů? Děkuji mnohokrát. Paní Kadbak? Děkuji. Já jsem trochu rozpačitá po všech těch já, otázkách. Já chci doplnit, jak řekl Joe Linen, i mě velice těší, že, jste, že se zase věnujete směrnici ekodesignu a jedna věta mě také napadla jako velice důležitá, lépe komunikovat Eh, s občany. Eh, během evropských voleb jsme si uvědomili, že často je toto vnímáno populisticky negativně, že Evropa se zabývá příliš regulací. Mě by zajímala vaše komunikační strategie, protože já to považuji za jednu z hlavních strategií do budoucna, jakým způsobem tedy chcete toto dosáhnout eh, vlastně a levně. A druhá otázka se netýká bezprostřední budoucnosti, ale vede se E, velká debata v souvislosti i s hackerskými útoky a e, viděli jsme velice e, napínavou knihu od jeho rakouského autora Marka Elsbecka, jak se vidíte jako energetický komisař, jak chcete zajistit energetickou unii, co se týče Eh, do, zajištění doda, bezpečnosti dodávek, alternativy sítě ve světle té citlivé infrastruktury, která může být eh, vlastně eh, předmětem útoků hackerů. Jakým způsobem toto, tomuto chcete zabránit? Děkuji a nyní paní Kabezon. Pane předsedo, pane Kaněte, Eh, je, asi už bylo řečeno téměř všechno, ale já chci zdůraznit pár věcí, které se nezasněly. Mm, eh, tedy limitace uhlíku a boj proti změnám klimatu. Takže to je evidentní, zde většina z nás je pro. A konkrétně tedy já se ptám na obnovitelnou energii a technologický vývoj. Náklady klesají a klesají, to je pravda, a Eh, zde tedy třeba ukládání uhlíku, to zatím není ale příliš rozvinuto, a potom i obnovitelné zdroje, k těm musí mít eh, přístup eh, spotřebitele. A, tak, a já, z toho vyplývá první otázka. Co si myslíte, jak vidíte nutnost regulovat tedy aby komise Evropská unie i regulovala samospotřebu a jak to bude s těmi družstvy, které také hrají důležitou roli Eh, v této politice boje proti eh, eh, změnám klimatu. A za druhé, je zřejmé, že potřebujeme aby se změnil trh s elektřinou a je třeba usnadnit podporovat in, investice do obnovitelných elektrických zdrojů. A jeden z nejvíce ambiciozních cílů je, jak odsouhlasila Evropská, odsouhlasila Evropská, Evropský parlament, který se snažil vyslat eh, signál investorům a je třeba, aby eh, konference mm, v Paříži tedy skutečně eh, byla tako, byly ty výsledky té konference takové, aby byly splněny cíle obnovitelné zdrojů do roku 2030. Poslední řečník, pan Pelet. Děkuji, pane předsedo za to, že mohu položit poslední otázku. Panu komisaři, já nepoložím otázku, která se týká e, slona v místnosti, která tady nepadla a to je e, rezerva pro tržní stabilitu, protože ta e, jednání probíhají, máme příští týden důležitý trialog, doufám, že členské státy, které jsou zde zastoupeny v této místnosti, že budou usilovat o silný, jasný mandát, který bude také blízký stanovisku parlamentu a nepochybuji eh, o tom, pane komisaři, že vy pracujete stejným směrem jako parlament. Mám konkrétní otázku na téma ETS. Jedním z faktorů úspěchu pařížské konference v prosinci je právě ETS. Všichni víme, že jako Evropská unie chceme reformovat ETS tak, aby e, byla odolná e, tedy nárazům a byla méně volatilní a to nejlepší, to vy víte dobře jako my, kdybychom tedy ten systém evropský ETS pro, e, propojili globálně, eventuálně Eh, tedy ze zemí, která je nám nejblíže, se švýcarským, jaké konkrétní plány má tedy eh, Evropa na propojení evropského ETS se švýcarským ETS. Děkuji a nyní, vážený pane komisaři, jsme vás obdařili mnoha otázkami a máte tedy čas na to na ně odpovědět. Paní Kardiny. Was uh, concerned um, of what's the position of... Jak je postoj komise, když členské státy využívají státní pomoc různými způsoby, tedy harmonizace. A mm, takže samozřejmě to je technicky, politicky velice těžké, protože zde průmysl má dispozici eh, ty balík těch eh, tedy eh, emisních práv zdarma a mm, zde v tom průmyslu tedy ty alokace jsou větší než u toho průmyslu, který je energeticky náročný. A dále máme zde problém s výrobou elektřiny v Evropě. Tam se to velice liší podle jednotlivých regionů a tady harmonizace systému, to je velký problém. Bez toho, než bychom narušovali trh. A proto hm, v říjnu se dohodli hm, představitelé, že budeme hm, pokračovat stejným směrem a v patřičné eh, termínu dojde ke kompenzaci jde o to, aby nedocházelo především k narušování eh, trhu kvůli státním dotacím. A v některých státech k tomu dochází, jinde ne. Tam jsou obrovské rozdíly, pokud jde o tu podporu, kterou poskytují členské státy v této oblasti. Tím se budeme zabývat, ale to je úkol velice těžký. A, ah. A teď pokud jde o problémy e, letectví. No, tady musíme udělat pokrok, protože jinak se dostaneme do těžké pozice. V Evropě, tedy Evropa na tom bude špatně, musíme tedy přijmout rozhodnutí a komise tedy a parlament musí o tom diskutovat. Asi nejlepší scénář je, ano, jít dopředu a to znamená přijmout globální opatření, které odsouhlasí všichni. To tež platí pro Mezinárodní námořní organizaci IMO. Zde, co jsme udělali na, v Evropské unii, to Eh, znamená velký signál pro příští zasedání v Londýně v květnu i pro konferenci OSN v prosinci v Paříži. Letectví a mm, eh, námořní doprava by měly být nějak reflektovány eh, v pařížské mm, dohodě, stejně jako v Montrealském protokolu, takže mm, ta námořní a letecká doprava by tam měly figurovat fluorované plyny, HFCC také tam třeba vzít do úvahy. V pařížském protokolu, tak tam už došlo k určitému pokroku, poněvadž již teď eh, se, i američané se zavázali, že se to změní, eh, že ty změny budou akceptovatelnější pro rozvojové země, tak aby i ostatní státy do toho mohly vstoupit a Montrealský protokol, tak zde tady jde o to, abychom měli pro změny podporu a zde potřebujeme mm, spolupráci Saudské Arábie. To je nejvíce problematická země z tohoto pohledu. Musíme tedy s nimi vyjednávat a já se snažím s nimi víc kontaktu a řešit to s nimi. Eh, Dobře. Hm. Problém eh, využívání fosilních paliv. Hm. My, eh, členské státy si mohou zvolit eh, energetický mix dle své úvahy, ale musí respektovat principy snižování emisí, ETS, pro sektory ETS a ne ETS. Máme jasné cíle tady, pokud jde o energetickou účinnost, obnovitelné zdroje. Takže tady Eh, skutečný problém bude řízení. Pokud budeme schopni vytvořit eh, řízení, které bude fungovat eh, a budeme mít pod kontrolou, co se děje, tak to je jasné. Členské státy s federálním uspořádáním nebo s autonomními regiony tak budou muset vyvinout takový systém, který vezme do úvahy všechny ty aktéry v terénu, kdo má e, jaké rozhodovací pravomoci, protože často implementace není pouze na té národní úrovni, ale na jednotlivých nižších územně správních celcích ale vždycky je zodpovědný ten stát, členský stát a je to na něm tedy, aby vytvořil ten interní dialog a aby zajistil, že, se, e, že to budou plnit i regiony. Samozřejmě to je otázka ústavně uspořádání. Paní Deli, doprava. Hovořila o dopravě a jak budeme řešit problematiku dopravy. My jsme se rozhodli, že to budeme řešit eh, eh, i v tom sektoru, který není ETS. My mm, máme konferenci do, pro dopravu, tam přijímáme holistický přístup. Snižování emisí v dopravě, to neznamená pouze snižování CO2, eh, ale se i je to otázka e-mobility, tedy způsob řízení dopravy, Ehm, jde o to dobře zorganizovat eh, městskou dopravu, to je složitější záležitost. Proto eh, jsme vytvořili eh, propojení k příslušných komisařů, abychom k dopravě přistupovali holisticky. A teď pokud jde o biopaliva do budoucna a iLook, to znamená zde je třeba, aby investoři do budoucna měli jistotu. Veškerá legislativa týkající se tedy paliv, veškerá legislativa, která se týká ILOC a biopaliv, to je třeba zrevidovat na období 2020 až 30. A to musíme udělat ještě záhy před rokem 2020, aby průmysl měl jasno, jak se tato věc bude vyvíjet pan Havort eh, hovořil o who has created more problems to be incorporated and hovořil tedy o e, směrnici o energetické eh, výkonnosti budov a energetické účinnosti. Proto komise se rozhodla, že Eh, že bude dohlížet nad řádnou aplikací, analyzujeme jednotlivé členské státy, zdali zákony, které přijímají, jsou v souladu s naší legislativou. Mm, je důležité, abychom mm, skutečně implementovali ty limity 20% a mm, budeme prosazovat tuto směrnici tak tvrdě, jak budeme moci. Na druhé straně spolupracujeme s členskými státy, radíme jim, technicky mradíme, jak implementovat eh, ten předpis. Tady nejde o nějaké sankce. Ne, tady jde o to, aby ta směrnice se aplikovala správně. A některé členské státy mají dobrou státní zprávu, která je toho schopná, jiné zase méně. A případně pokud nebudou to eh, aplikovat, tak půjdou před soud. Dále, pan Petr se ptá, jak Eh, strategie obnovitelných zdrojů, jak má vypadat. My mm, eh, se snažíme rozvíjet politický dokument, eh, strategii, co Evropská unie musí udělat, aby se stala lídrem na světě. My tedy celkově se zamýšlíme nad obecnou strategií, abychom věděli, jak se chovat v konkrétních oblastech, jak interně, tak i to znamená, jakou infrastrukturu potřebujeme a jakou podporu inovacím potřebujeme a co je třeba učinit, abychom skutečně plnili cíle. Pan Leinen, Paříž, aby byla úspěšná, tak co pro to udělat? To je jasné. Musíme a samozřejmě na začátku vydávání musíme mít cíl. A někdo tady řekl, že věci na poslední chvíli nezachrání svět, bohužel e, samozřejmě, ale bohužel tedy vždycky tam většinou se vědává na poslední chvíli. Dnes máme 100 stránkový dokument plný různých tedy závorek a tak dále. Ta, s tím se pracovat nedá. V Paříži musíme se ale nějak rozumně, jasně dohodnout a to nemůže mít tedy e, stovky stran to potom 400 stran, to je 400 problémů, takže musíme do Paříže ještě s tím něco udělat. A co by si představovala Unie? Za prvé takový protokol, závazný nástroj, protokol. Za druhé dlouhodobý cíl. Proč? Poněvadž eh, musíme vědět, kam směřujeme, alespoň třeba 60% snížení a tak dále, nebo 16% snížení výbu. tom, byl dynamický proces eh, s jasnými transparentními pravidly, eh, abychom monitorovali, co se děje, abychom byli schopni eh, mm, vypočítávat dopady. A potom také i finanční balík a potom adaptaci, adap, musíme se adapto, adaptovat, musíme do toho zakomponovat různé trhy, ať je to třeba letectví a tak dále. Montrealský protokol a transparentnost, zodpovědnost, eh, dynamická revize, to je základní, zásadní, poněvadž pokud začneme revidovat až v roce 2025, tak eh, těžko můžeme zvýšit úroveň ambiciozních cílů musíme vědět, kolik zemí přijme ty eh, závazky, tedy eh, omezování nebo zmírňování dopadu eh, změn klimatu a to třeba v Pacifiku tam také přijmou závazky, když budou velice malé. Abychom tedy měli finance potom na technologické transfery. A to tak samozřejmě Eh, ti, kdo ratifikují tu smlouvu, tak se i musí zavážet ke zmírňování dopadu změny klimatu, protože to je to, co mm, bude řešit eh, změny klimatu. Samozřejmě rozvinuté země, ano, a roz, rozvojové země také musí třeba mm, Brazílie, pokud vím ve Washingtonu, tam eh, se považovala za rozvojovou zemi, ale to je přece úplně co jiného než třeba Malawi jedin, jediná rozvojová země, která eh, tady s eh, tím přišli, to je Gabon a Mexiko. Tak, eh, ale v roce 90 došlo k velkým změnám. Ty země, které dřív byly rozvinuté, už nejsou. Třeba Čína. Rozvojové už nejsou. I Čína. Čína se teď docela snaží. A Brazílie, Indie. To jsou přece obrovské ekonomiky v dnešní době a když se bojuje proti změnám klimatu, tak se musí také k tomu zavázat i to země. Takže, pane Lajnené, jaký bude ten dobrý výsledek? Čili bude třeba potom stanovit eh, závazky, ale jsou některé země, které dlouhodobé závazky nechtějí a nechtějí e, dlouhodobé závazky, které by se daly nějak měřit. Ono je to také těžké, protože e, pak to IPPC musí sledovat, IPPC. Ekodesign. Ekodesign. K tomu bylo také několik otázek. Co se děje s ekodesignem, e, že bylo hodně žadatelů. Tady máme vlastně dva problémy, aby se to dalo efektivně na trh produkce a aby byla skutečná úspora 470 euro na domácnost. Čili je to vlastně opravdu věc, která může šetřit lidem peníze. Ale problém je jako u aut, že e, na trhu potom e, je mnoho takových věcí, které jsou vlastně staré. A <clears throat> my navrhujeme členským státům, aby teď přicházeli jaksi s novými schématy, aby se staré eh, spotřebiče například eh, už obnovovaly, aby se rozvíjely. Některé členské státy o tom uvažují dobrovolně, jako se tomu děje i u aut. Například některé státy chtějí pomáhat lidem malými dotacemi, aby se šrotovali stará auta a koupili se raději nová. A něk, čili e, někde je takováto, e, takovýto plán dotovat vlastně um, obnovu vozového parku. Pan Gambus e, zmínil hay que considerar la problemática de cada estado. A to je problematika každého členského státu. También lleva a, una a to také vede velice složité diskuzi a to je, že pokud členský stát eh, jak si eh, bude, schop, bude, eh, bude chtět rozdělit své cíle mezi jednotlivá teritoria, takže doposud ano, to dělala řada států a potom ta situace je složitá, protože je těžké potom, aby ten stát garantoval, tedy že ty cíle a ty kvóty se budou rozdělovat na sektory, které nejsou ETS, tak to dovedete si představit, jak to je velice těžké v takovém členském státě. Pokud jde o plyn, je pravda, že možnosti tekuta, vlastně gasoductos con Argelia. Skapalněného plynu, to je mm, velice eh, problematické. Vím, že třeba ale v Alžírsku teď existují velké kapacity, vyváže tedy eh, ten skapalněný mm, plyn do Francie, do Španělska a je možná i propojit toto, takže je možná propojit eh, tedy je s Evropou a mm, mm, ve Španělsku po Baltí, tam máme problém tedy s propojením s, e, i e, máme problém tedy e, i propojení východu s tedy plynovody, takže to jsou různé projekty jako propojení, eh, tedy třeba Akvitánie, propojení pod, pod mořskými kabely, tedy elektrickými kabely, eh, takže to jsou další projekty. A my teď ten, do konce roku odsouhlasíme další úsek, který se takto propojí. A i prezident Francouzské republiky a, a pre, premiér Portugalska a premiér Španělska již se na tom dohadují. Dále obnovitelné zdroje. Je pravda, že Tady máme politiky, které ovlivnily obnovitelné zdroje, například ve Španělsku, tam tedy mm, e, my jsme, mm, tedy my plníme tyto e, cíle 20% e, do roku 2020 a 17,6% tedy nyní. Ale je pravda, že pokud obnovitelné zdroje, zde musíme především pracovat na infrastruktuře a harmonizovat. A to bych chtěla komise, aby systémy podpory obnovitelným zdrojům, aby spíše byly tržní systémy a členské státy již vysílají signály v tomto smyslu, to znamená, e, e přijímají ty různé tedy nástroje podpory, které se opírají o, o e, aukce. Pan Dans hovořil o problematice biopaliv a eh, Budeme vlastně revidovat celou tuto legislativu jako to celek. Podíváme se na to zkrátka znovu. Máme s tím mnoho problémů. Já vím, že je jich opravdu hodně. Pořád eh, to jde sem a tam, čili stanoví se nějaká limity, pak se to mění a já e, jsem vděčen Evropskému parlamentu za vysoce konstruktivní přístup e, k tomuto balíčku. Ale čili když potom děláme takové odhady a říká, e, říká, vycházíme z roku 2012, pak vlastně Pan Farias rovněž hovořil o biopalivách. Je jasné, že budeme muset opravdu se snažit dále o rozvoj inovativní politiky, že určitě jedna kapitola bude se týkat úsilí a také finančních prostředků, které na to budou muset být vyčleněny, protože zatím, eh, pokud je biopaliva, zatím je to věc, která se rozvíjí velice pomalu a budeme muset tedy v budoucnosti se více snažit snižování. Eh, eh, eh, Ek se dotkl problému zemědělství, farem, intenzivního pěstování, intenzivního chovu My jsme se rozhodli zavést luk eh, a hovoříme teď s členskými státy o tom, jak to nejlépe udělat, protože je to vlastně autonomní pilíř a jedná se tedy o to, jak budeme řešit tento problém. Jedná se o využívání půdy a, eh, a lesnictví Samozřejmě, že v zemědělství jsou emise a pak jsou tady další záležitosti eh, lesnictví. Musíme zcela jasně eh, být schopni stanovit dopad eh, zemědělského sektoru jako takového. Nemůžeme vzít jenom intenzivní chov dobytka, ale celý zemědělský sektor, co se děje, jaké jsou emise z celého tohoto sektoru. Záleží samozřejmě na tom, jak to budeme počítat. Musíme mít správné metody pro propočty. Čili i toto zemědělský sektor musíme zapracovat do snahy dosáhnout našich cílů. Dále, soukromé investice tady byly zmíněny, jejich podíl. Samozřejmě je důležité, že bylo dosáhnuto určitého kompromisu, má, se, má být 100 milionů dolarů do roku 2020. A jedná se o veřejné a soukromé peníze. A teď se musíme podívat, kde jsme teď. 40 až 148 je těžké propočítat podíl soukromých investic, zejména na adaptaci. Potom je někdy těžké vlastně spočítat, co vlastně dávají členské státy pro účely řešení klimatických změn. Jak musíme spočítat, co dělá vlastně eh, soukromý sektor, aby se adaptoval na novou situaci, protože často se jedná třeba o e, nějaké velké třeba přístavní hráze, e, ochranu pobřeží a ono je velice těžké potom spočítat vlastně podíl veřejného a soukromého sektoru. Ale je důležité samozřejmě, aby se získávaly i soukromé finanční prostředky, aby tady bylo prostředí přátelské pro investice, jasné regulatorní prostředí v rozvojových zemích, protože to je to nej... měli bychom tedy rozvojové země hlavně přesvědčit, že budou-li tam mít jasně nastaveny pravidla, eh, pak investice přijdou. Ale pokud je tady pocitováno regulatorní riziko, pak samozřejmě je to problém. Pan Sil? To byla těžká otázka rozpory eh, týkající se i eh, fosilních paliv. Já jsem říkal, že máme ambiciozní cíle. Podívejte se jenom na ty INDC, které máme na stole, eh, co přišlo od Švýcarska, Švýcarsko bylo první, které s tím eh, eh, stanovilo svůj tedy stano, eh, příspěvek INDC, pak Evropská unie, pak USA, pak Mexiko. A Liechtenstein, Gabon, Mexiko, Norsko. A prozatím Eh, máme ambiciozní závazky, které byly předloženy ze strany Evropské unie. Je, a týká je to mm, asi 4%, mělo by to být domácí a bez mezinárodních úvěrů, čili my to děláme vlastně v rámci svého vlastního území. Je to naše vlastní snaha za naše peníze, takže to je ta naše ambice. A dosáhnout tohoto cíle, musíme, řeklo se, snížit emise o 40%, ale zase musíme zvýšit eh, samozřejmě energetickou účinnost. A je, dejme tomu, jestliže se teda vezme mm, členský stát, který má určitý podíl eh, v nefosilních paliv, pak to může udělat, sice může, jako je to na něm, jakou směs si zvolí, ale ty emise musí tedy snižovat v jiných oblastech. Mají k dispozici eh, chlazení, mm, vytápění, zemědělství, dopravu, čili mají celou řadu jiných možností, kde to mohou vyrovnat jinde, mimo ten, eh, kde mohou snižovat emise. Čili mluvím o členských státech, které si ponechávají fosilní paliva v mixu. Ale musí tedy být správna, pořádná zpráva, aby bylo možné sledovat, jak se cíle v příslušném období plní. A to znamená velkou práci. Pan Kedenberg eh, hovořil zase o ekodesignu. Ta, uh, Směrnice o tom je dobrá, ale pak se z toho třeba eh, vytahlo pár věcí a někteří to potom celé kvůli tomu kritizovali. Ale je to velký pro, pokrok pro spotřebitele, budou-li nebo jsou-li eh, efektivnější, účinnější spotřebiče, pak to znamená 470 euro úsporu na domácnost. A ono to opravdu funguje a díky tomu Evropská unie se stává lídrem v inovacích. Ono to funguje, ale musíme velice pečlivě volit, které to budou ty nové produkty. Musí být opravdu vysoce účinné a musíme také hovořit s eh, organizacemi spotřebitelů. S nimi je třeba vést eh, dobrý dialog. Je třeba eh, jim sdělovat výhody této politiky a jak se jít dřív, než to někdo jiný začne kritizovat. Jinak se řekne, že komise prostě chce něco jenom omezovat, třeba, že chce omezovat výkonnost eh, vysavačů a, nebo, eh, nebo mrazniček nebo počítačů. Ale ve skutečnosti se to všechno zlepšuje. Čili komise bude velice pečlivě volit nové produkty. Pak tady byl dotaz. A co se týče tržního designu nebo průmyslového vzoru, co se týče sdělení o těch energetických značkách, jedna ta věc, se kterou přijdeme do to je uh, uh, soběstačnost. Uvidíme, jak všechny tyto systémy se mm, zapojí do této sítě, protože ta síť, eh, ať jsou to obnovitelné nebo ne, tak mm, ať je to samospotřeba nebo jaká jiná možná forma generování. A my musíme se zamyslet nad tím, jak tedy se snažit regulovat toto na evropské úrovni, jaké tedy garance dát, jaké jsou ty přiměřené náklady, které by měly být eh, nezbytné pro udržování sítě, protože tam jsou určité výdaje, na kterých je třeba participovat, ale eh, nemohou to být takové, které by bránily Eh, v praxi, takže na to musíme pracovat. A potom tady byla otázka, která se eh, se týkalo tedy Eh, těch národních záležitostí, ale já nejsem teď španělský komisař, ale evropský komisař, takže se k tomu nevyjadřuji se k těm národním vládám, ale eh, samozřejmě pokud ale stát teplní eh, nějakou směrnici, tak ať je to jakákoliv vláda, třeba španělská, tak v tom přistupujeme, přistupujeme stejně. Ale moje zkušenost, jakožto komisař, moje dlouhá, hm, Eh, zkušenost eh, se zvládáním ekologických krizí. Eh, takže samozřejmě tady my máme určité protokoly na to a my třeba ve Španělsku my jsme měli celou řadu různých katastrof, jako třeba byla, byl to tanker Prestige, takže potom se aplikují protokoly, které máme a hm, podle toho, co čtu v médiích, tak, hm, tak to vypadá, že Eh, se tedy eh, jak to vypadá, existuje dobrá spolupráce i s kanárskými ostrovy. Samozřejmě mm, kolem toho je hodně řečí a to je normální, protože mm, námořní ekosystémy jsou křehké a musíme je chránit. Ale já nemám k tomu žádný osobní úsudek a navíc jako komisař odpovědný za eh, životní prostředí, tak tedy, to, tedy odpovídám jako komisař, ale samozřejmě jsem i občan, takže čtu Eh, média hm, a hm, Vím, že zde jsou různé tedy protokoly, jak jednat a ty se musí aplikovat i zde. A hm, proto vytváříme systémy, které budou sofistikované, více sofistikované, máme na to prostředky a eh, samozřejmě eh, tedy zde i my jsme schopni tedy vyslat tedy ty roboty, podmořské roboty až tedy do velké hloubky které toto řeší. A poslední otázka ke Švýcarsku. A přání by bylo, aby všechny trhy na světě byly integrované. My nám jde tedy eh, plně integrovat tedy eh, ty carbon markets, trhy s uhlíkem se Švýcarskem máme norm, přírodní eh, podmínky, protože naše systémy, přenosové systémy eh, jsou propojeny. Ale nyní jednáme se švýcarskou vládou, kdy se snažíme tedy vyřešit ty eh, problémy a i mm, před soudy, arbitrážní soudy to řeší a mm, i nyní tedy jsou určité kauzy, které jsou v jednání, ale Eh, asi první trh, který se propojí, bude Švýcarsko, ano. A poté půjdeme na ty další trhy. Spolupracujeme i s dalšími zeměmi eh, a snažíme se, aby se rozvíjeli stejně jako my, aby se rozvíjeli stejně jako my. Nám jde třeba o Čínu a USA. A poslední otázka, uhlí. Opakuji budeme nadále eh, podporovat projekt Carbon Storage, ukládání uhlíku protože pokud se nám podaří tato technika mm, v příštích letech, tak potom uhlí bude moci zůstat v energetickém mixu bez toho, aniž by se stal e, překážkou dosahování globálních klimatických cílů v roce 2050. Ano, ale nám jde o snížení o 40 emisí v roce 2030. To je cíl. V roce 2050 cíl Evropské unie je 60 v roce 2100 je to nula. Takže tak, abychom mohli připravit se na budoucnost a abychom skutečně šli tou správnou cestou a tempem, tak musíme vyvíjet tuto technologii ukládání uhlíku, carbon storage, takže komise to bude podporovat i v programu Horizon 2020, budeme podporovat inovace v tomto smyslu na trhu a e, vždycky se budeme snažit o vývoj až do e, fáze uvedení na trh. A i velké úsilí tedy věnujeme tomuto. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Děkuji, pane komisaři, za všechny vaše odpovědi a za dobrou spolupráci a dialog s naším výborem před ukončením našeho zasedání se potřebuji vrátit k bodu 3, na který jsem předtím zapomněl schválení zápisu z 99. ledna a 18. března. Jestli nemáte námitky, tak eh, považuji tyto zápisy za schválené a chci vám připomenout, že naše další schůzka se bude konat v Bruselu 6. a 7. května a přeji všem poslancům dobrou chuť na večeři. Questo. Sì, un attimo facciamo tutto. Un attimo i tre minuti di commissario e poi chiudiamo. Muy bien. What did you do with your skin? Ah, uh, skin disease and they have applied me something called luminotherapy. Ah, yes. And they have destroyed me and burned me for the second time. All the best. All the best. I'm not a